Vážení kolegové, zahajuji naše zasedání výboru pro rozpočet. A nejprve eh, bych chtěl oznámit několik změn v našem eh, programu pořadu jednání bod 4. Výsledek dohodovacího řízení je přesunut. Projednáme ho v 11.30 po hlasování dnes dopoledne. A protože dohodovací řízení eh, skončilo předevčírem v pondělí 19. listopadu v, eh, v půlnoci bez výsledku, hlasování o mobilizaci Evropského fondu Solidarity a nástroje pro flexibilitu body 5 a 6. Zpráva eh, Christoforu a Bioty, Bioty pardon, budou odloženy na příští zasedání za předpokladu, že v příštích týdnech se dohodneme na návrhu rozpočtu pro rok 2019. Hlasování o, o eh, FEDER a OFC, to je bod 14, eh, zpráva Olbricht a nařízení o společných ustanoveních eh, bod 18 Mirešan eh, bude odloženo, to bude odloženo podle hlasování na Regi a dále hlasování o zprávě o Evropské popřežní stráži, to bude také odloženo a pokud nemáte proti tomu žádných námitek, tak program je tady v těchto bodech změněn tímto způsobem. A nyní, kolegové, se chystáme oslavit 70. výročí deklarace o lidských právech 10 prosince 48 eh, eh, generálním schromážděním OSN a náš parlament zítra oslaví toto výročí, 70. výročí eh, této deklarace. A my si připomínáme toto dědictví a naše instituce, eh, které jsou eh, strážci eh, základních práv, které oživují a naplňují životem tuto deklaraci. Proto 19. až 29. listopadu organizujeme první týden lidských práv a z tohoto důvodu bych vás tedy chtěl požádat, nebo budeme my mít projev a další kolegové, kteří jsou předsedy ostatních výborů. Eh, samozřejmě, eh, že jde o lidská práva eh, a e, rozpočet e, samozřejmě není banálním legislativním aktem. Prostřednictvím rozpočtu každé společenství vyjadřuje a měří svou schopnost e, konkretizovat své cíle a naplňovat svou misi. Musíme konstatovat, že během přípravy ročního rozpočtu a nového finančního víceletého rámce náš rozpočtový výbor se zavázal, že evropský rozpočet bude účinně sloužit čelit evropským závazkům, pokud jde o podporu a posilování lidských práv v Evropě a ve světě. Rozpočet musí být věrným vyjádřením těchto hodnot. V Evropské unii výbor pro rozpočet hájil dostatečné finanční prostředky pro program v oblasti spravedlnosti, základních práv a v oblasti občanství. Jsou tady práva jako je rovnost, občanství, spravedlnost, Evropa pro občany a iniciativa Um, pro evropské uh, občanství. Evropský parlament vždy kladl důraz na to, aby Evropská unie naplnila své závazky tak, aby uh, žen, práva žen, dětí, uh, um, starších osob a LGBTI byla respektována v mezinárodním a evropském současném kontextu. Evropský parlament musí se zhostit své zodpovědnosti pokud jde o násilí, e, které je vykonáváno na nejslabších e, článcích společnosti, a kdybychom byli pasivní, tak bychom byli spoluviníci. Rozpočet musí eh, být eh, efektivní ve svých opatřeních, také pokud jde eh, o oběti. Musíme tedy dbát na to, aby náš rozpočet byl odvážný. Evropský parlament takto potvrdil, že víceletý finanční rámec bude podporovat jakožto základní hodnoty mír, demokracii, právní stát a lidská práva stejně tak jako rovnost mezi muži a ženami. V tomto duchu rozpočtový výbor eh, zmobilizoval své síly a eh, výslovně požádal o to, aby tady byla skutečná politika v oblasti azylu, migrace a integrace a byla dostatečně financována. Toto je také jádrem univerzálního prohlášení o lidských právech. Evropa musí být Evropou respektu eh, práv pro každého. Je to odvážná Evropa, která je bdělá a která chrání. A a proto musíme eh, také ošetřit hluboké důvody migrace a přemístování z třetích zemích a zároveň musíme dbát na dodržování lidských práv, prevenci eh, konfliktu a eh, rozvojovou politiku. Byli jsme se za to, aby agentury, programy a politiky Evropské unie, které vstupují do řízení migračních toků, pokud jde třeba i o uprchlické programy na hranicích, aby tyto všechny programy byly dostatečně financovány, tak abychom mohli čelit uprchlickému toku. Věříme v Evropskou unii, která je solidární tím, že vytváří vhodné podmínky pro mír a prosperitu v zemích původu a větší důraz klademe také na investice a rozvojovou politiku tam, eh, kde panuje bída, tam, eh, kde eh, mm, je utrpení v zemích původu eh, těchto lidí. Jsme v tomto duchu jsme požádali eh, také Turecko o to, aby evropské fondy eh, vedly nebo byly podmíněny vylepšování situace demokracie, právního státu a lidských práv. 70-leté výročí deklarace o lidských právech je eh, okamžikem, kde je jasné, že nás čeká ještě dlouhá cesta a že musíme ještě dosáhnout velkého pokroku a to eh, s výsadami, eh, které náleží našemu výboru. Usilujeme o to, aby rozpočet Evropské unie mohl efektivně přispívat k tomu, že se bude budeme stále více přibližovat tomuto cíli. Mobilizace eh, eh, prostředků na výzkum je z tohoto důvodu také velkou prioritou. Proto musíme pokračovat na této cestě a musíme se ujistit, že tyto principy nezůstanou prázdnými slovy, ale budou konkrétně uplatňována v praxi prostřednictvím evropských politik. A abychom eh, příslušným eh, politickým eh, činitelům a politikám eh, dali dostatečnou důvěryhodnost. Musíme dbát na to, aby i rozpočet byl opravdu na úrovni té politiky, kterou chceme prosazovat. Děkuji. Milí kolegové, obdrželi jste sdělení návrhu o návrhu zápisu z 10. a 11. Pokud nikdo nic nenabítá, tak tento, tyto zápisy v podobě, jak, jaké byly předloženy, jsou schváleny. Nyní můžeme přejít k hlasování a budeme hlasovat o návrzích stanovis, stanovisek, které se týkají legislativních programu příštího víceletého finančního rámce 2021 až 2027. Prosím, zasuňte vaše hlasovací karty do elektronického zařízení. Učiníme testovací hlasování. Zahajuji. Hlasovali všichni? Někdo z nás, jeden z nás nehlasoval. Končím hlasování. Děkuji vám. První hlasování je o zprávě našeho kolegy Ali. Týká se strategického plánu společné zemědělské politiky. Pozměňovací návrh 31, kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno šestka pro, proti, zdrželi se schváleno sedmička pro, proti, zdrželi se schváleno 32 pro, proti, zdrželi se schváleno 33 pro, proti, zdrželi se přijato osmička odpadá, neboť návrh 33 byl přijat. 34 je kompatibilní s 33. Pro, proti, zdrželi se, přijato. 9 pro, proti, zdrželi se, přijato. 10 pro, proti, zdrželi se. Domnívám se, že přijato. Ověříme, zahově hlasování, hlasujeme o návrhu číslo 10. Končím hlasování. Přijato 19 pro, 13 proti a jeden člen se zdržel. 35, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 36 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 37 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 38 a 39, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 40 a 41 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 42, 43 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 44, 45 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 46, 47, 48 a 49 pro, proti, zdrželi se zamítnuto 50 pro, proti, zdrželi se zamítnuto 51 pro, proti, zdrželi se zamítnuto 11 pro, proti, zdrželi se, ověříme. Za hlasování ověřujeme návrh 11. Končím hlasování. Z, přijato 18 hlasů pro, 16 proti. 52 pro proti, zdrželi se zamítnuto 53 pro, proti, ověříme 53. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto 22 hlasů proti. 54 pro proti, zdrželi se zamítnuto 12, 13, 14 a 15 pro proti, zdrželi se přijato. 55 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 56 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 57 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 58 staženo, 59 pro, 59 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Ověřujme. Dobrá, ověřujeme 59. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Zamítnuto 22 proti 12 pro. 60, staženo 61 pro, proti, zdrželi se zamítnuto 62 pro, proti, zdrželi se zamítnuto 63 pro, proti, zdrželi se zamítnuto 16 pro, proti, zdrželi se přijato 64 pro, proti, zdrželi se zamítnuto 65 pro, proti, Zdrželi se přijato 66 pro, proti, zdrželi se přijato. Jednička, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato 17 pro, proti, zdrželi se přijato 19, eh, opravdu 18 pro, proti, zdrželi se přijato 19. Odpadá 20 pro, proti, zdrželi se, přijato. 21 odpadá, dvojka pro, proti, zdrželi se, přijato. Trojka pro, proti, zdrželi se, přijato. Čtyřka pro, proti, zdrželi se, přijato. 22 s ústním návrhem, kde pro, proti, zdrželi se, přijato. 23 pro, proti, zdrželi se, zamknuto 24 pro, proti, zdrželi se, zamknuto 25 pro, proti, zdrželi se, přijato 26 staženo, 27 s ústním návrhem pro, proti, zdrželi se, přijato. Pětka odpadla, takže 28 pro, proti, zdrželi se, přijato 29 pro, proti, zdrželi se, přijato 30 pro, proti, zdrželi se, přijato. A nyní celý text v pozměněné podobě jmenovité hlasování. zahajují hlasování. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Přijato 27 hlasů pro, 4 hlasy proti, dva členové se zdrželi. Blahopřeji panu Alimu. A nyní zpráva kolega Kuzmíka, která se týká společné zemědělské politiky, financování, řízení a sledování společné zemědělské politiky. Devítka, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 33 pro, proti, strželi se, ověříme elektronicky. 33. Hlasovali všichni, končím hlasování. Přijato. 17 hlasů pro, 15 proti, 34. Kdo je pro? Proti? Strželi se zamknuto desítka a 35, které jsou identické, kde pro, proti, zdrželi se, přijato. Jedenáctka a pětka, kdo je pro, proti, zdrželi se, ověříme, je to jedenáctka a pětka. Kdo e, zahajuje hlasování? Hlasovali všichni? Končím hlasování. Přijato 17 hlasů pro, 14 proti. 36 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 12 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Ověříme. Je to 12. Hlasovali všichni? Končím hlasování. to. 18 hlasů proti, 13 pro. To byla 12. 13 a 6. Kde je pro? Proti? Mám pocit, že to bylo zamítnuto, ale ověříme. Je to tedy 13 a 6. Končím hlasování. Zamítnuto 17 hlasů proti 15 pro. 14 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 15 pro, proti, zamítnuto 16 pro, proti, zamítnuto 37 pro, proti, strželi se, zamknuto. 17, 18, 19 a 20, kdo je pro? Proti? Zdrželi se, zamknuto. 21 pro, proti, zdrželi se, zamknuto. 2 pro, proti, zdrželi se, zamknuto. 23, stažen, 24, 25, 26, 27 Omlouvám se, pan předseda 24, 25, 26 a 8. Kde pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 38 pro, proti, zdrželi se, ověříme, je to 38. Končíme hlasování. Přijeto 27 pro, proti. Zdrželi se zamítnuto 28 pro, proti. Zdrželi se zamítnuto. A dostáváme se k úvodním ustanovením. 28. Vous Přejete si ověřit 28? Dobrá, zahajuji hlasování. 28. 28. Končím hlasování. Přijato 17 hlasů pro 15 proti. A nyní úvodní ustanovení. Úvodní usna... Eh, pozměňovací návrh 29 s ústním návrhem, kde pro? Proti. Zdrželi se zamítnuto. Nyní kompromis 1 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 2 pro, proti, zdrželi se, přijato. Návrh 3 pro, proti, zdrželi se, přijato. Návrh sedm. To jsou dva oddělené hlasování, takže první část pro, proti, zdrželi se, přijato. Druhá část pro, proti, zdrželi se, zamknuto. 32 pro, proti, 32, kde je pro, proti, zdrželi se, přijato. Celý text v pozměněné podobě, jmenovité hlasování, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato 24 hlasů pro, 3 hlasy proti, nikdo se nezdržel. Blahopřeji zpravodaji. A nyní zpráva paní Gardia Zabal Rubial. Evropský námořní a rybářský fond. Pozměňovací návrh 42 a 23, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Ověříme? Dobrá, ověříme 42 a 23, zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Ne? Končím hlasování. to. 17 hlasů proti, 13 pro. 13, 14 a 18. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se přijato návrh 15 a 16 pro. A 17, eh, Omlouvá se pan předseda, Kdo je pro? Proti. Zdrželi se přijato Návrh 43, 44, 45 a 46 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 47 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 48, 49 a 32 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 50, 51, kdo je pro? Proti, zdrželi se, ověříme. Ověřujeme návrhy 50 a 51 a zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Přijato 17 hlasů pro, 12 proti. 52 a 53, kde pro? Proti. Zdrželi se zamítnuto. Návrh 22, kdo je pro? proti, zdrželi se, zamítnuto. 38 pro, proti, zdrželi se, přijato. 54 pro, proti, zdrželi se, přijato. 55 pro, proti, zdrželi se, přijato. 56 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 57 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 58 pro, proti, zdrželi se, přijato 59 pro, proti, zdrželi se, ověříme, ověříme 59, zahajují hlasování. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Přijato 16 hlasů pro, 15 proti. A nyní úvodní ustanovení, kompromis 1 pro, proti, drželi se, přijato. Sedmička pro, proti, zdrželi se, přijato. Osmička pro, proti, zdrželi se, přijato. Dvacítka s ústním návrhem, kdo je pro, proti, zdrželi se. Není to jasné, takže ověříme. Zahajuji hlasování. Je to návrh číslo 20. Končím hlasování. Zamítnuto 16 hlasů proti, 14 plus 21 pro. Proti. Zdrželi se. Přijato 9 pro. Proti. Zdrželi se. Přijato 24, qui est pour? 24 pro, proti, zdrželi se, přijato 25 pro, proti, zdrželi se, přijato desítka pro, s ústním návrhem, kde pro, proti, zdrželi se, přijato 26 odpadá, nebo devítka byla přijata, 27 pro, proti, zdrželi se, přijato. 28 pro, proti, zdrželi se, ověříme. Ověřujeme 28, zahajuji hlasování. Hlasovali všichni, končím hlasování. Zamknuto 18 hlasů proti. 29. kde pro? Proti? zdrželi se, přijato. 30 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 31 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 33 pro, proti, ověříme. Ověříme 33. Zahajuji hlasování. 31. Pardon Ils veulent faire le check sur le 31. Madame Thomas voudrait checker le 31. Alors attendez, parce que là... Tedy, my jsme právě odhlasovali 33. Takže končím hlasování o 33. Zamknuto. A nyní je tady žádost ověřit 31. Takže ověřujeme 31. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 19 hlasů proti. 12 pro. 34 pro. Proti. Není to příliš jasné, takže ověříme. Elektronicky zahajuji hlasování. Je to 34. Končím hlasování. Zamítnuto 19 hlasů proti, 12 pro. 11 pro, proti. Zdrželi se přijato. 35 pro, proti. Zdrželi se, ověříme. Ověřujeme 35. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 17 hlasů pro. 36, kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijato 37 pro. Proti, zdrželi se, přijato 39 pro. Proti, zdrželi se, zamítnuto 40 pro. Proti, zdrželi se, zamítnuto 12 pro. Proti, zdrželi se, přijato 41 pro. Proti, zdrželi se, přijato. A nyní odstavce jednička, kde je pro, proti, zdrželi se, přijato, dvojka pro, proti, zdrželi se, přijato, trojka pro, proti, zdrželi se. Ověříme, ověřujeme trojku, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 16 hlasů proti 15 pro čtyřka, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Pětka pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. A nyní celkový text pozměněné po sobě jmenovité hlasování. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato 27 hlasů pro, 4 hlasy proti, Blahopřeji paní Gardia Zabal Rubial. A nyní budeme hlasovat o zřízení nástroje předvstupní pomoci NPP 3. Je to zpráva Ivany Maletič. 26. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. 27 pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. 28 pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. Osmička pro, proti, zdrželi se, přijato. 29 pro, proti, zdrželi se, ověříme, ověříme 29 elektronickým způsobem. Hlasovali všichni, končím hlasování, zamítnuto 19 hlasů proti 30 pro, proti, drželi se, přijato, devítka byla stažena, deset pro, proti, drželi se, přijato, jedenáct pro, proti, drželi se, přijato, dvanáctka pro, proti, drželi se, přijato, třicet jedna pro, proti, drželi se, přijato, třináct pro, proti, drželi se, přijato, třicet dva pro, proti, zdrželi se, přijato. A nyní úvodní ustanovení 14 pro, proti, zdrželi se, zamknuto 15 pro, proti, zdrželi se, zamknuto jednička pro, proti, zdrželi se, přijato 16 pro, proti, zdrželi se, ověříme, ověřujeme 16, zahajuji hlasování. Hlasovali všichni, končím hlasování. Zamítnuto. Sedmnáctka pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Osmnáct pro, proti, zdrželi se, přijato devatenáct pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Dvojka pro, proti, zdrželi se, přijato 20 s ústním návrhem. Kdo je pro? Proti? Strželi se. Přijato. 21 pro? Proti? Strželi se. Přijato. Trojka pro? Proti? Strželi se. Přijato. 22 pro? Proti? Strželi se. Zamítnuto. Čtyřka pro? Proti? Strželi se. Přijato. 23 pro?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 Amendement 33, qui est pour? 33 pro, proti, drželi se. Zamítnuto 34 pro, proti, drželi se. Přijato 35 pro, proti, zdrželi se. Ověříme, eh, ověřujeme elektronicky 35. Končím hlasování. Zamítnuto 18 hlasů proti, 36, je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 37, kde pro, proti, zdrželi se, zamítnuto cel, celý text v pozměněné podobě, jmenovité hlasování. Hlasovali všichni, končím hlasování. Schváleno 27 hlasů pro 4 hlasy proti, nikdo se nezdržel. Blaho přeji paní Maletič. A nyní zpráva vaše předsedy. Erasmus. Amendement numéro 3. Qui est... 3, kdo je pro? Proti? Zdržel se schváleno. Pozměňovací návrh 21 pro, proti, zdržel se, schváleno. Pozměňovací návrh 4 pro, proti, zdržel se,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 zdržel se, schváleno 20. Ústní pozměňovací návrh, kde pro, proti, zdržel se, schváleno. Pozměňovací návrh 2, kde pro, proti, kdo se zdržel, schváleno. A nyní o celém takto pozměněném texte, textu budeme hlasovat jmenovitě. Hlasování e, zahajuji. Hlasování je u konce. A schváleno 21. 29 pro, 2 proti, nikdo se nezdržel. Blahopřeji zpravodaji, děkuji. A nyní eh, zpráva pana Volkena. Zavedení programu Evropský spor solidarity. Pozměňovací návrh 3. Kdo je pro? Proti? Strčili se schváleno. 8. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Pozměňovací návrh 9 a 6. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. Příloha 10 a 7. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Schváleno. Úvodní ustanovení 1. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Pozměňovací návrh 4. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Schváleno. 5. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Schváleno. 2 s ústním pozněcím návrhem zpravodaje. Kdo je pro, kdo je proti, kdo se stršel, schváleno. A nyní hlasujeme o celém takto pozměněném textu jmenovitě. Zahajuji hlasování. Hlasování je u konce, schváleno. 27 pro, 4 proti, nikdo se nestršel, blahopřeji panu Velkenovi. A nyní k druhé zprávě pana Aliho dnes dopoledne. Máme tady program EU pro boj proti podvodům. Kompromis A, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Schváleno. Pozměňovací návrh 8. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Schváleno. Pozměňovací návrh 9. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? ověříme. Zahajuji hlasování, elektronické hlasování. Hlasování u konce. A bylo to zamítnuto. 16 bylo proti, 14 pro. teď k devítce. Osm. Zahajuji hlasování. Hlasování je u konce. A je to zamítnuto 17 proti 14. Pozměňovací návrh 1, kdo je pro, proti, zdržel se schváleno. Pozměňovací návrh 2, kdo je pro, kdo je proti? Kdo se zdržel? Není to zřejmé. Takže ještě jednou k pozměňovacímu návrhu 2 elektronicky zahajuji hlasování. Ne, eh, ono, ono to bude v pořádku, ale nezvedali jste řádně ruce, takže toto je vlastně takový váš trest. A 28 pro a 3 byli proti, já se omlouvám. Pozměňovací návrh 10, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, schváleno. Pozměňovací návrh 3, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, schváleno. A teď jmenovitě o celém textu zahajuji hlasování. Hlasování je u konce. 28 pro, 2 proti, 1 se zdržel. Blahopřeji panu Alimu. Hlasování bude pokračovat dnes odpoledne v 15 hodin. A v tuto chvíli si shrneme rozpočtové dohodovací řízení. První fázi proběhlo eh, v pondělí 19. listopadu a zatím bohužel jsme nedospěli k dohodě mezi Radou a Evropským parlamentem. Vyjednávání o rozpočtu na rok 2019 bude pokračovat v dalších dnech. Ale chtěl bych velmi poděkovat všeobecnému zpravodaji a zpravodaji pro další sekce a děkuji eh, také trvalému zpravodaji pro agentury. Děkuji všem, kteří se účastnili eh, delegace. Je to velmi eh, citlivá záležitost, velmi často nevděčná, protože hodiny trávíte v budovách rady a očekáváte, jak se situace vyvine. Já vám děkuji za to, že jste vytrvali až do konce a že jste zachovali jednotu při vyjednávání během dohodovacího řízení s radou. A rada nakonec eh, byla nepružná a já bych chtěl poděkovat panu komisaři Ettingerovi eh, za eh, všechnu náležitou péči a úsilí, které vyvinul ve snaze dospět ke kompromisu. Myslím si, že jsme byli překvapeni protože začátek byl pozitivní. Měli jsme oběd eh, v pátek 16. listopadu. Doprovázela mě Daniele Vioty, Paul Rubik a pan Jens Geyer. A Měli jsme dojem, že se nám bez problémů podaří eh, dotáhnout vše do konce, eh, do konce odpoledne. A pak se vše nějak zadrhlo uprostřed odpoledne, pokud jde o uplatnění nového článku 15.3 nového nařízení o finančních záležitostech, který jsme předložili na počátku roku 2017 a který umožňuje, pokud jde o prostředky na výzkum, ve chvíli, kdy nevyčerpáte všechny prostředky eh, během roku N-2, eh, tedy využít je eh, v rámci prostředků pro rok N. A když víte, že všichni jednoznačně zdůrazňují to, do jaké míry věda ovlivňuje naši budoucnost a naši schopnost nepodléhat digitálním obrům z USA nebo z Číny, aby Evropa opět eh, tedy nalezla svou eh, digitální eh, suverenitu, tak navzdory tomu všemu jsme narazili na zatvrzelost rady, na nedostatečnou pružnost rady. A e, i když je pravda, že rada a komise se snažili e, doplnit e, čerstvé prostředky, tak aby se tam zmírnila ta suma těch 400 milionů, které vyplynuly z horizontu 2020 Eh, tedy na základě roku 2017 a komise se snažila eh, tady eh, navrhnout nějaké využití z jiných prostředků, z jiných programů, ale byly to, bylo to jenom několik deset, desítek milionů, které byly sebrány tu a tam. Nebylo to dostatečné a nic se nezměnilo, pokud je o článek 15.3, takže eh, tady byl tedy ten návrh vytvořit pracovní skupinu na vysoké úrovni se zástupci rady, komise, parlamentu. Předsedal by tomu pan eh, Monty nebo někdo eh, z jeho kolegů, tedy obvyklý postup, který by měl snad vést k nějakému rozhodnutí. Komise tedy předloží nový návrh rozpočtu a ten návrh by mohl být předložen v pátek 30. Mohli bychom ho mít k dispozici Eh, to znamená za 10 dní zhruba, a komise poté předloží návrh eh, i předlo, představí ho 3. Eh, prosince ve 13 hodin 30 na našem výboru, pardon, ve 14.30 a Potom by 4., 5. nebo 6. prosince proběhl eventuálně trialog a pokud se mm, bude rýsovat dohoda, tak Koreper by potom 7. prosince mohl eh, toto schválit a rozpočet by za těchto okolností mohl být odhlasován ve Štrasburku. A já teď dám slovo naší zpravodajce eh, Vioty, která eh, trvale Eh, trvá na svém stanovisku, eh, které bylo podpořeno mandátem Evropského parlamentu na plenárním zasedání k rozpočtu pro rok 2019 a eh, zároveň to podporovala také delegace Evropského parlamentu. Daniel, máte slovo. Grazie, presidente. Permetti, mi Děkuji, děkuji, pane předsedo. V první řadě bych chtěl veřejně poděkovat eh, sekretariátu našeho výboru eh, a pracovníkům našich politických frakcí, kteří nás podporovali od první až do poslední chvíle a zejména v těch posledních hodinách, posledních dnech, ale také po celou tu fázi té přípravy a realizace této složité cesty. Musím říct, že pro mě to byla nová zkušenost, byla to významná zkušenost, důležitá zkušenost. Ostatně je to ještě stále důležitá zkušenost, protože stále ji ještě prožíváme a bez té podpory, nejenom technické podpory, ale i politické podpory a ostatně i psychologické podpory našeho sekretariátu a našich pracovníků, našich politických frakcí by to opravdu bylo nesmírně složité eh, všechno to zrealizovat. Zejména také děkuji vám, pane předsedu, děkuji všem kolegům, děkuji zpravodajům eh, z ostatních eh, subjektů, z ostatních agentur a děkuji všem těm kolegům a kolegyním, kteří tam, kteří byli přítomni a kteří nás podpořili politicky i jinak během celé té dohodovací fáze. A to opravdu nepovažujeme za samozřejmé, že vždycky dostaneme takto silnou politickou podporu, takže já se toho vážím a musím říci, že eh, E, jsme e, o tom hlasovali během našich jednání, abychom si opakovaně potvrdili náš mandát pro jednání s radou. Nechci už e, mluvit příliš dlouho, ale chtěl bych se zaměřit na ty hlavní základní politické prvky, které nás rozdělily, aniž bych zacházel nějak do detailů, a které bohužel nakonec neumožnily uzavřít tuto uh, dohodovací řízení. Jsou tam některé eh, principiální problémy a některé věcné problémy. Ty principiální problémy se týkají dvou hlavních věcí. Jednu z nich už řešíme od července a mm, to je téma, které velmi silně cítíme v celém parlamentu. My jsme ho nikdy nestáhli z jednacího stolu a to sice je to téma financování nástroje pro uprchlíky v Turecku. To tady bylo pořád, bylo to pořád přítomné a pořád jsme to řešili na každé oficiální schůzi s ministrem Légrem s radou, eh, na těch vyjednávacích řízeních. Neustále jsme to opakovali, že tohle je pro nás naprosto zásadní principiální otázka. Potom druhá principiální otázka se týkala článku 15.3 nového finančního nařízení, kde jsme požadovali, aby to bylo uplatněno, protože ten nástroj tady je a my a parlament a rada jsme ho vytvořili společně a je to nástroj, který jasně říká, že my nepožadujeme nové prostředky po členských státech, že chceme využít už ty, které tam jsou a e, to zejména pokud jde o ta opatření tak důležitá pro budoucnost našeho kontinentu a našich států, a to sice výzkum a mládež. To jsou věci, o které nám opravdu šlo to, proti čemu se ovšem stavy, rada postavila, tak musím říct, že to bylo úplné uzavření, arrogantní uzavření na jejich straně, kde oni opravdu se snažili parlamentu úplně strhat ty vlastní priority, říkali, jaké jsou ty jejich priority a e, říkali nám, jaká jsou témata, kterých jsme máme či nemáme věnovat. A prostě po nás požadovali, aby už jsme znovu neotevírali diskusi o FRT nebo o 15.3, protože to bude příliš iritovat členské státy. Tak e, já, jak to říct, já myslím, že, a byli tam ostatně i svědci, kteří to mohou dosvědčit, že my jsme opravdu mm, se vy, vy nasnažili ze všech sil jim nějak víc vstříc, snažili jsme se najít všechny cesty, snažili jsme se mm, prostě podívat i na takové věci, které byly úplně nediskutovatelné, jako jsou možné škrty nebo snižování prostředků u některých našich priorit. Ale já přece nemohu připustit, aby někdo mi vnucoval moji agendu a říkal mi, o čem smím nebo nesmím jednat. Já, nebo respektive my, zastupujeme jednu z těch dvou hlavních rozhodovacích větví, pokud jde o rozpočet, zastupujeme naše občany v rámci politické debaty. A jestliže mi řada, rada říká, že tady je takto nepřípustná pozice a že není možné se držet dvě zásadních témat, jako je FRT a článek 15.3, tak já přece nemohu jen tak eh, eh, složit zbraně a říct, že tedy dobře, tak už se tomu věnovat nebudeme. To byly prostě dvě základní věci, principální věci. A Eh, teď eh, ještě dvě krátké úvahy, co se bude dít teď a potom žádost směrem k našim kolegům. Takže eh, já bych chtěl jasně všem vám říct jednu věc. Ukázalo se jasně to, že ta probíhající diskuse není diskuse o rozpočtu 2019. To není jenom diskuse o rozpočtu 2019. Diskuse se teď týká skutečně mocenských vztahů mezi Evropským parlamentem a radou. A jde tady o to, jak si nastavíme ty nástroje a jaké nástroje dáme kolegovi Olbrichtovi, pokud jde o vyjednávání o příštím víceletém finančním rámci. Ta serióznost, ta vážnost, s jakou přistoupíme k tomu další fázi dohodovacího řízení a jak se budeme opravdu pevně držet těch našich pozic, tak to ovlivní celou naši kredibilitu jako, a bude důležité, jak podpoříme tedy kolega, kolegu Olbrichta a kolegyni Toman a Levandovského, pokud jde o ta vyjednávání o příštím víceletém finančním rámci. O to se tady teď hraje. Tady není ve hře jenom rozpočet pro rok 2019. A potom poslední věc. Mám takovou žádost na náš výbor. Já myslím, že eh, nemusíme nějak už znovu vyjednávat naši pozici. Já myslím, že bychom se pevně měli držet našich principů, měli bychom eh, pevně pod, to podpořit naše koordinátory opravdu bych se, se měli držet toho článku 15.3 jako naprosto klíčového bodu v našich jednáních, když víme, že to je tady velký spor ve vztahu k radu. Já mám to privilegium, že jsem byl zpravodajem pro rozpočet 2018 a e, jsem poz, optimistický, pokud je o to, že se to podaří dotáhnout e, do té štrasburské plenárky v prosinci máme k dispozici ještě nějaký čas, já vynaložím na to všechny hodiny, všechny minuty, ale prostě nemohu přece požadovat, aby kolegové z Evropského parlamentu potom hlasovali o rozpočtu, který půjde proti našim principům a který bude v rozporu s tím, co jsme si řekli v říjnu, co jsme si řekli v červenci a co jsme si řekli prostě na těch, jasně na těch plenárních zasedáních. Děkuji, eh, panu. um zpravodaji, panu hlavnímu zpravodaji. Um, um, ve chvíli, Poslechneme si tedy eh, zpravodaje, pokud jde o další oddíly a eh, nejprve promluví pan Jose Manuel, který eh, zastupuje pana Rodrigueze. Děkuji, pane předsedo, a já se vyjádřím i obšírněji nejenom o okruhu 5, který je okruhem zpravodaje pana Rybiga. Děkuji EPP, tedy a jménem, zpravo, jménem Evropského parlamentu i zpravodajů, i zpravodajů za ostatní oddíly. Děkuji i tedy koordinátorům, děkuji zkrátka všem. Evropský parlament prokázal, že táhne za jeden pro vás a je to otázka tedy toho, zda účel světí prostředky. Děkuji panu, panu komisaři a doufám, že neustoupí, eh, pokud jde o tu zatvrzelost eh, rady a nerozumnou pozici rady. Chtěl bych eh, připomenout, že jde o rozpočet žádný celých 9 z hrubého národního důchodu. Je to rozpočet, kde rada nerespektuje smlouvy a vlastně Eh, jakoby nezná to nařízení, které přijímá. Rada velmi arrogantně uvedla, že nástroj pro uprchlíky v Turecku představuje 2 miliardy rozpočet, 1 miliarda my a tady neustoupíme. Je to nezměnitelná pozice a takto vlastně se chopili pravomoce Evropského parlamentu, zapomněli na to, že my jsme právě eh, tím, tou rozpočtovou větví. Eh, oni se tváří, jako kdyby rozpočet byl jejich, že rozpočet jsou oni. A pak jsou tady některé členské státy, které by chtěli říct si navíc ještě ke všemu, ne, ne, ne, rozpočet to jsem já. To, jak, to je to, jak se některé členské státy chovají, pokud jde o jejich stanovisko k výzkumu. My jsme přijali finanční nařízení a já jsem zaražen tím, co se děje, protože rada nepochopila, co schválila. Rada nyní spochybňuje nařízení, které vlastně sama předtím schválila. Pokud jde o článek 15.3 a hovořit o něm, to neznamená vůbec nic. Občané ovšem chápou, že rada eh, chce takto vyhodit eh, 413 milionů, které již byly schváleny pro výzkum. Těchto 413 milionů, které byly uh, stanoveny jako závazek, ale nebyly použity. A parlament by chtěl jednoduchou věc. My prostě nechceme ztrácet peníze. Peníze, které byly předmětem závazku pro výzkum, musí být uplatněny. A to ve prospěch Evropy a její konkurenceschopnosti pro pracovní místa. Já si myslím, že je tady ještě jedna další věc, kterou občané podle mě nevědí. Ministr financí Německa nechce použít peníze na výzkum. A přitom je Německo tou zemí, která nejvíce využívá výsledků výzkumu a občané to vědí a e, Měli by vědět, že minister Německa nechce využít peníze na výzkum, a to peníze, které jsou k dispozici. Francouzští občané vědí, že minister financí Francie nechce užít peníze a Francie je přitom třetí zemí, která nejvíce využívá peníze na rozpočet v rámci horizontu 2020. A mě by překvapilo, kdyby Macron Eh, přiznal, že eh, je tady ministr, který je eh, proti rozhodnutí, které usiluje o více Evropy. To je nepřijatelné a občané se to musí dozvědět, musí si to uvědomit. Evropský parlament nechtěl nic zvláštního. Evropský parlament udělal vše pro to, aby bylo dosaženo dohody a je tady jedna věc, která mě navíc znepokojuje ohledně arrogantnosti rady a ohledně té pozice rozpočet, to jsme my. A ještě s, tou, s tím stanoviskem některých členských zemí, které říkají rozpočet jsem já, se vlastně tady eh, snaží eh, být eh, provizorní řešení. Proč nechtějí mít rozpočet pro rok 2019? Což nestačí, že tady máme problémy s Brexitem, chtějí ty problémy ještě vyostřovat. Oni se snaží snad eh, poskytovat argumenty populistům a extremistům, aby mohli říkat, že instituce nejsou schopny se dohodnout. A to tady přitom hovoříme eh, o eh, banální částce žádná celá 0,01% z celého rozpočtu. A rada Eh, tedy z HDP, pardon. A tady eh, takto rada nahrává extremistům. Eh, my bychom vám tady za to chtěli opravdu poděkovat. My si myslíme, že tady jsou jiné argumenty proti Evropě, že už jich mají extremisté dost a rozpočet, říkat, že rozpočet, rozpočet je pouze rada a parlament, který je volen všemi občany, to se k tomu nemá vyjadřovat. Toto je pozice Evropské rady a my v tom musíme nyní pokračovat, pokračovat v té argumentaci a musíme ukázat občanům, že my si přejeme rozpočet a rada dělá vše pro to, abychom k rozpočtu nedospěli. A pak bych řekl ještě další věc. Já bych nebyl překvapen, kdyby v poslední chvíli rada nakonec předložila jiné návrhy, eh, samozřejmě populistické, aby eh, tedy řekla, eh, že je to parlament, který nechtěl přistoupit na úspory, pokud jde o okruh 5 a další. Rada každopádně se vyhýbá dohodě a já si myslím, že takové stanovisko nejenže pohrdá parlamentem nebo nerespektuje parlament, ale také nerespektuje občany um, a zároveň ta slova, která Rada jindy uh, činí. Sí. Děkuji. Nejdříve dám slovo stínovým zpravodajům, tedy Jose Manuel hovoří za paní Holmajerovou. Pan Kolmel. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Dnes budu velmi stručný. Nejdříve bych chtěl poděkovat zpravodajům za velice obšírnou práci, eh, které se velmi věnují. Na druhou stranu všichni víme, že frakce ECR zásadně zastává jiné postoje, ty jsou ale známy, ty zde nemusím opakovat. A to je tedy eh, z mé strany vše. Děkuji vám. Děkuji panu Kelmelovi A nyní má slovo pan Depré. Děkuji, pane předsedo. Já se připojím k tomu, co právě řekl výborným způsobem kolega Josem Fernandeš. Nejdříve děkuji. Není to pouze otázka zdvořilosti, já skutečně to takto velmi cítím. Děkuji delegaci Evropského parlamentu, Daniel Vioty vám. Vy sám tedy jste tam. My jsme měli takovou jednotu během vyjednávání, která byla zásadně a hájili jsme postoj parlamentu jakožto parlament, že Manuel říkal, a možná někteří, a pan Gilman si to tak myslí, mají pocit, že my chceme jakýsi laxismus, ale my prostě Eh, bychom akceptovali nějaký omezenější rozpočet. Eh, Jose Manuel tomu říkal 1% HDN, to, je, to jsou závazky a 0,9% platby. Já si myslím, že v historii Evropské unie není mnoho precedentů, kdy by ten rozpočet byl tak málo vzhledem k HDN. Takže to už jsou ta čísla. Nemůžete říkat, že zastáváme nějaký laxistický postoj. Eh, Daniel také hovořil o tom, a oficiální dělení rady to potvrzuje, že nejde pouze o rozpočet od, na rok 2019, že je to skutečně i vyjednávání o celém víceletém finančním rámci, o co jde. Pokud nyní ne, budou akceptovat 15.3 a rada nechce, rada odmítá, zavírat zatím dveře. To znamená, že zavřeme také dveře za jednou zásadní věcí, totiž za to, abychom měli, abychom vytvořili rezervu odděleně od závazku. Pokud analyzujeme současnou situaci, tak si musíme uvědomit, že jsme již zahájili vyjednávání o víceletém finančním rámci a v rámci tohoto vyjednávání rada se zatvrdí na velice přísné pozici, co se bude týkat eh, ohledně částech. Komise navrhuje 0,8, my chceme 1,3 a vyřešené to není. Jediná možnost, jak vytvořit podmínky, ve kterých EU může čelit všem výzvám, je to, abychom měli maximum flexibility a zároveň rezervy a vlastní zdroje. Tyto tři prvky pro mne jsou zcela strategické. A proto, pane předsedo, se domnívám, že náš výbor by dnes měl udělit vám a vám, vašemu všeobecnému zpravodajte i mandát pro to, abyste e, sdělili Evropské komisi, e, že je třeba předložila nový návrh. Řekněte komisi, drazí přátelé. 15 trojka, to přišlo od vás, ten nápad. To nebyl náš návrh. My jsme to takto přijali, protože jsme byli toho návrhu, názoru, že to byl velice inteligentní návrh a my vám za něj děkujeme. Ale nemůžete od nás nyní požadovat, abychom eh, jak si na, najednou se tohoto dobrého návrhu vzdali. Takže, pane předsedo, milí kolegové, my, já bych si přála, abychom vám dnes skutečně udělali mandát vám, mandát vám a všeobecnému zpravodaji, abyste oficiálně sdělili komisi, že návrh, ve kterém nebude obsažen článek 1530, nezíská náš souhlas. Děkuji panu Depré. Komise vám naslouchá, neboť eh, pan generální ředitel zde je a bude mít za chvilku slovo. Nejdříve ovšem ale Maný Niriada zde není, pan Tarant. Prosím. Děkuji, pane předsedo. V první řadě bych chtěl poděkovat zpravodajům a předsedovi našeho výboru za to, že až do konce bránili mandát, který jsme jim my jednomyslně poskytli. Já myslím, že jsme se drželi naší pozice a to bylo nezbytné, protože eh, může to vypadat, že tady vedeme spor pouze o několik set milionů euro. Přitom se bavíme o rozpočtu nějakých 160 milionů euro, říká řečník, ale o to tady, tady úplně nejde. My tady neřešíme několik set milionů euro, my tady řešíme řadu jiných věcí. Řešíme tady úlohu Evropského parlamentu jako spoluzákonodárce v oblasti evropského rozpočtu. Zároveň také tady jde o to, že je potřeba provádět pravidla tak, jak byla přijata. Mám na mysli finanční nařízení a konkrétně tedy ten článek 15.3 je schválen, musí být tedy implementován a já si nemyslím, že e, nějaké ty technické překážky by měly být tak obtížné, abychom je nemohli překonat a abychom je e, používali jako výmluvu, proč tuto ustanovení nebudeme uplatňovat. Rovněž si myslím, že nadcházející eh, jednání o víceletém finančním rámci opravdu už je velice aktuální, už je to na pořadu dne, každý si profiluje svoje pozice pro tu nadcházející bitvu. Dobře, to je v pořádku, ale my jako parlament musíme jasně zaujmout naši pozici a držet se jí. Pro Eh, ať už jde tedy teď o jednání o rozpočtu na rok 2019, anebo to, co přijde potom. Já tedy také bych se chtěl připojit k výzvě pana Depre, abychom vyslali jasný signál komisi, že v příštím návrhu rozpočtu chceme vidět jasný návrh pro ten článek 15.3. S tím zcela souhlasím a tento návrh podporujeme. Děkuji. Merci, Děkuji panu Sole. A slovo má nyní pan tak ten zde není. A e, slovo mají tedy poslanci, kteří si přejí vyjádřit diskuzi, je paní Gadia Zabal. Děkuji mnohokrát, pane předsedo, budu velice stručná. Mnoho kolegů již hovořilo přede mnou. Celé jasně se již rýsuje jaké linie chceme hájit. Pokusili jsme se dvakrát, v pátek a v pondělí a obě vyjednávání ztroskotovala. ztroskotala. Jistě není to dráma, čas ještě máme. Mohli bychom pracovat na novém návrhu. Máme čas do 31. prosince. Ale musím podotknout, že ve mně situace je taková, jaká je, vyvolává jisté obavy. ono to zde také již bylo řečeno. Hovoříme o rozpočtu, který se pohybuje kolem 1% hrubého národního důchodu a u pladeb je to 0,9%. Přísněji bychom k rozpočtům eh, ani přistoupit snad nemohli. Ale vidím, že radě to nestačí nikdy. Kdyby to bylo 1,1, tak bych chtěla rada 1%. Když se dohodneme na 1%, tak chce problém rada 0,9. Když chceme posílit jeden program, musíme omezit druhý program. Když nevyužijeme, nevyužijeme naplánované prostředky, tak to nikomu nevadí. Oni se tedy snaží škrtat, kde to jen lze a to nedává smysl a já s tím nesouhlasím. Již několikrát tady bylo řešeno, že tímto způsobem dáváme do, ruk, do rukou argumenty populistům. Ale já bych chtěla rád e, do rukou argumenty těm, kteří jsou proevropští. Ovšem to, jak to probíhá nyní, evropské není a neodpovídá to přání těch, kteří nás zvolili. A rovněž se obávám, a řekli jsme to již v pátek, eh, tam jsme byli možná příliš entuziastičtí, ale v pátek to vypadalo velice dobře. Vypadalo to, že nebudou problémy s rozpočtem na rok 2018. V jiných letech to bylo jinak. Tam neustále přetrvávaly problémy ze stávajícího roku a ty eh, jak si komplikovaly vyjednávání o roku budoucím. Měli jsme jasné priority a Věděli jsme, že jeden, jedna věc je pro nás velice důležitá, to byl nástroj pro Turecko, mm, to bylo důležité pro hradu a my jsme zase říkali, že máme své vlastní priority a bylo možné se dohodnout, kdybychom zohlednili přání obou stran. K tomu všem nedošlo rádi, zároveň jsme také chtěli zůstat, eh, co se týče čísel na výši návrhu komise. Máme finanční nařízení a byla možnost těch 400 milionů využít novým způsobem. Takto bychom bývali mohli posílit Horizon 2020 a výzkumné programy. O to nám šlo jako parlamentu, ale zejména nám šlo o to, aby se použili peníze, které by se jinak ztratily a byly pryč. Měli jsme tedy vše k dispozici pro to, abychom se mohli dohodnout rychle a rozumně. Ale jak už jsem to říkala, radě nikdy nic nestačí. Rada vždy chce stále více a více. Nikdy se s ničím nespokojí. Chce být, chce seškrtat eh, vše, škrtat všude, chce být velice lakomá, ještě lakomější a nechce ani dodržet článek, který je součástí finančního nařízení. A já tady musím říci, že se skutečně za radu stydím. Celý rok jsme vyjednávali o novém finančním nařízení a nyní chceme vytvářet pracovní skupinu pro to, abychom zkontrolovali, zda je třeba toto e, finanční nařízení implementovat. To je ostuda. Pokud to rada nechce dodržet, tak musí ale převzít odpovědnost za tento postoj a jasně říci, že je ochotná ztratit 400 milionů pro výzkum. To je politické rozhodnutí, nemá to nic společného s právními či technickými argumenty. Pokud si to takto rada přeje, může takto učinit, ale my jsme proti. Pro nás bylo prvním prioritou od té doby, co hovoříme o současném finančním rámci, abychom využili všech nástrojů, které máme, na tom jsme měli politickou dohodu s komisí, na tom, že chceme využívat veškeré nástroje, které máme, tak, aby v takto omezeném rozpočtovém rámci se nám nestratilo ani jedno jediné euro. A nyní máme víceletý rámec, který nám to dovoluje. Máme tedy možnost použít těch 400 milionů novým způsobem. Rada to nechce, je to politické rozhodnutí, ale podle mě je ostuda, že se rada takto chová. Náš parlament bude nadále hájit své priority, a my máme naprostou pravdu, neboť my jsme rozpočtový orgán a máme i politickou legitimitu, abychom mohli zastávat postoje, které obhajujeme. Já doufám, že nám nyní komise bedlivě naslouchá a komise by měla zvážit, že obě dvě instituce mají své vlastní priority, své vlastní argumenty a politické priority. To celé ale musí nějakým způsobem sladit. Musí tedy přijít s návrhem, Já když se to rýsovalo v tom druhém znění, abychom návrhu komise, a musí přijít nějaký návrh, který se tomu blíží. Po, pak se nám eh, podaří mít něco, co chtějí obě dvě instituce. Předseda, děkuji, děkuji. Děkuji za tento pevný postoj. A slovo má nyní náš místopředseda Sarvama. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Děkuji. Já nebudu ztrácet náš čas tím, že bych znovu všechno opakoval. Teď je prostě čas, abychom zesílili náš hlas a abychom jasně sdělili všem našim posluchačům a já jsem přesvědčen, že eh, komise i rada pečlivě poslouchají. My bychom mohli dokonce radu stíhat za to, že se nedrží evropské legislativy, že se nedrží toho nařízení. Ale chci říct si jednu věc. Musíme se dívat kupředu a já mám takové trošku tušení, že komise možná přijde s něčím, co jasným a závazným způsobem řekne, že článek 15.3 finančního nařízení se bude v náležitě době uplatňovat. Pokud by tomu tak bylo, pokud tomu tak bude, tak v takovém případě my musíme být rovněž připraveni ale ještě předtím, než toto bude na papíře, tak skutečně zesilme náš hlas a připravme se, připravme se na takovou chvíli, protože pokud ve finále žádnou dohodu být nebudeme, tak se nám to všechno vrátí. Protože to znamená, to bude Erasmus, to bude Horizon, My nechceme, aby to všechno spadlo, ale zároveň my máme jasně naše červené linie, přes které nepůjdeme. A i když bychom nedostali jasné znění k té 15 trojce, tak potom ono to bude všechno ještě složitější pro ten rok 2020, tam se bude řešit víceletý finanční rámec a tak dále. Takže děkuji. Um, děkuji. Právě dorazil Jens Geier měl hovořit předtím o agenturách, ale než dám slovo Monice, tak dám slovo stálemu zpravodaji pro agentury, který eh, nám eh, tedy řekne něco o dotačních prostředcích pro agentury. Jens Geyer má slovo. Děkuji, já se omlouvám. Eh, měl jsem velmi naléhavý termín někde mimo a musel jsem tedy tento sál opustit. Pokud jde o agentury, tak tam jsem trochu rozpolcen, protože v pátek odpoledne jsme již měli řešení a poté ze soukromých důvodů eh, jsem bohužel musel to dohodovací řízení eh, brzy večer opustit. Viděl jsem teď ty dokumenty v pondělí, nebo z pondělí, pardon, kde je předloha komise, eh, kde ta dohoda ohledně agentur bylo do ní velmi zasaženo. Já jsem to tedy vzal na vědomí, ale v paměti mi zůstalo, že nárůst EASO o 9 milionů Eh, že to bylo jednomyslně zkráceno a já si myslím, že v návrhu komise eh, tam pak najednou zmizelo 69 milionů. Takže to je věc, o které si rozhodně budeme muset promluvit. Já jsem doufal, eh, že už je to jaksi jisté, že jsme se dohodli na této drobné části rozpočtu a že už to nebude spochybňováno. Ale pokud by se o tom ještě začalo diskutovat, tak samozřejmě eh, musíme eh, na to nahlížet také z pohledu proveditelnosti a já jsem ochoten mnohé věci promyslet, zvážit i s ohledem na naléhavost, eh, tedy v tom smyslu, že ne všechny peníze musí být k dispozici okamžitě 2. Eh, ledna, ale eh, finanční potřeby eh, agentur agentury omezit takovým nebo zasáhnout do toho takovým strašným způsobem, to by opravdu znamenalo velkou škodu a já si myslím, že je potřeba o tom ještě mluvit. Jinak jsem měl pocit, že tam byl velký soulad mezi komisí, eh, radou i mnou jako stálým zpravodajem, i když stanovisko rady samozřejmě vždy uh, v sobě obsahovalo eh, i to tvrzení, že to ještě není definitivní, že je to pouze návrh řešení, o kterém si předsednictví myslí, že má šanci na prosazení. Pokud eh, opět budeme začínat od nuly s novým eh, návrhem rozpočtu, tak je možné, že i pokud jde o tuto schodu, tak už tam nebude proto základ a budeme muset začít znova ale to samozřejmě nyní závisí na moudrosti eh, úřednice, úředníků komise, aby eh, prakticky ošetřili ty věci eh, nebo přijali ty věci, na kterých jsme se dohodli, anebo jestli tedy to naopak chtějí ještě zase nově otevírat a rozpracovávat. Vidím, že přikivují, tak doufám, že tam bude možná ta schoda. Děkuji. A závěrem stínový zpravodajové. Monika hovořila již předtím, ale možná, že může navázat ještě na to, co říkal Jose Manuel a potom vystoupí pan Tarant jakožto eh, další stínový zpravodaj. Paní Toma bude hovořit po panu Tarandovi. Takže slovo má Monika Holmeier. Děkuji, já jsem se přihlásila jenom kvůli eh, zasedání Pardon, eh, já jsem mluvila jenom na koordinátorech předtím a chtěla jsem to doplnit. První věc, která tady ještě nebyla zohledněna, je, že rada požaduje mimo jiné i velká zkrácení eh, v okruhu 5, asi 50 milionů. A to já si říkám, na to přistoupit skutečně nemůžeme, protože pokud tu zprávu takto se škrtáte, že už nebudou schopni naplňovat ty programy, tak proč tady, už, proč tady ještě vůbec rozhodujeme o zákonech? Eh, i komise, i parlament potřebují určité parametry, eh, které musí být splněny, aby vůbec mohli jednat. To je věc, která se možná nově objeví, týká se to eh, komise i parlamentu a eh, tady je to něco, co prosazují populisté. A druhá věc, v roce 2014 jsem byla u vyjednávání o rozpočtu, který kde nakonec to, eh, selha, to jednání selhalo a Eh, tedy z hlediska parlamentu a my eh, si to tady musíme rozmyslet, eh, Daniel a koordinátoři, zkrátka, co uděláme, pokud komise přijde s návrhem bez 15.3, jak se k tomu postavíme, protože já se obávám, že komise skutečně odmítne 15.3 a mě by zajímalo, co potom parlament s tím udělá. Já si pamatuji na rok 2014, kdy paní Georgieva to dotáhla tak daleko, že jsme jen tak tak udrželi naše pozice, ale některé zásadní věci prosazeny nebyly. Takže touto otázkou se musíme také zabývat a možná, že bychom včas měli promluvit s panem Ettingerem, protože tam ta změna eh, v tom posledním kole byla, byla velmi zřejmá a to já si pamatuju i z roku 2014, že nejprve se jaksi vyšli Evropský parlament, aby bojoval a potom eh, nakonec nás za to obvinují. Jsme nakonec my ti špatní za to, že jsme bojovali. Já si velmi dobře pamatuji ten přelom roku 2014-2015 a velmi nerada bych to opakovala takže eh, nechci, aby nás potom označovali za ty, kteří mají příliš velké požadavky. A myslím si, že bychom minimálně měli mít jasné stanovisko k 15.3, že, by, že bychom to měli získat. Pokud se komise tomu bude zcela vzpírat, tak to pro nás nebude jednoduché, protože potom bychom eh, to museli požadovat eh, my ale prosím, zamysleme se nad tím, protože já mám takovou eh, jemnou předtuchu, že komise zkrátka odmítne 15.3, protože ona nechce eh, ten jedno 12 nový eh, rozpočet a já vím, jak to bylo tehdy s paní Georgievou a že v tom druhém kole zkrátka zapomněla na to, co bylo v prvním kole pro komisi tak důležité. Potom další věc k agenturám, ten doplněný návrh, který předložila komise. Já myslím, že na konci tam bylo jenom 46 milionů a ten návrh, že pokud bude prosazen Dublin 2, tak se to upraví doplňujícím rozpočtem. O tom hovořil Ettinger a říkal, že by to vlastně nebyl škrt, vlastně by to byl Dublin 3 a v roce 2019 eh, by se to nestalo, ale přesunulo by se to. On eh, o tom hovořil na tom, tedy nehovořil o tom, že by to chtěl seškrtat úplně, ale bylo by, byl by to jenom posun. Dublin 3 by přišel tak pozdě, že by se to během roku 2019 nestihlo prosadit. To jen tak pro informaci. Ale samozřejmě doufám, že ty návrhy, eh, které byly s komisí eh, s tebou vyjednány, takže to v tom eh, návrhu bude zohledněno a nebudeme muset začínat úplně od nuly. Možná, že bychom se mohli shodnout aspoň na tom, na čem už jsme se shodli předtím. A pan Ettinger by to snad mohl podpořit. Děkuji, pan Taran. Děkuji, pane předsedo, za slovo. Já v zásadě bych k tomu chtěl říct eh, jenom to, co už řekl pan kolega Soledo. Já nechci opakovat to, co už tady zaznělo. A zároveň bych chtěl dát svoji řečnickou dobu paní Izabel Toma, která určitě toho má hodně co říct. Eh Dobrá. Paní Toma, tak to jí bylo předáno slovo. Takže prosím, Izabel Toma. Děkuji, pane předsedo, děkuji panu Tarandovi. Nejdříve zcela stručně, protože já podporuji, naprosto sdílím ty hlavní věci, které se byly řešeny, zejména co se týče té jednoty naší delegace. Také chci říct, že jsme měli velice koherentní postoje, to bych ráda zdůraznila. A také bych přidala, že ti, kteří za nás hovořili, byli velice kompetentní, mám tím na mysli pana předsedu a zpravodaje. Myslím si, že parlament může být hrdý na svou delegaci a na to, jak vedl diskusy. Podle mne jsou tam dva prvky. Ten první, a už o tom hovořil pan Depré, se týká víceletého finančního rámce. Já si myslím, že to také říkal pan Vioty. Tady skutečně půjde o mnoho. Budu se zkoušet cíly, abych to tak řekla. A může to mít určitý vliv na eh, diskuse o rozpočtu 2019, ale pozor, to není poprvé, kdy rada není flexibilně zatvrzela. To sdělení rady tam obsahuje velice jasný argument a to je to, že se to týká té rezervy pro závazky. A vlastně oni to také propojí s tím, že nechtějí přijmout článek 15.3, což je samozřejmě hrozně důležitá věc, ale není to nic nového v našich diskusích. Je to důležité dlouhou dobu v diskusích mezi na jedné straně, ve kterých stojí na jedné straně rada, promiňte, parlament a komise, na druhé straně a rada. Ve e, sdělení rady se velice jasně říká, že rada je znepokojená z toho, že by to mohlo vytvořit jakýsi precedent, že si nejsou jistí, jaké to bude dopady v budoucnosti. Oni to takhle jasně vysvětlují a mě bychom na to měli zareagovat. Eh, ono to už bylo řešeno předem. Já tady podporuji to, co řekl pan Depre. Měli bychom vyslat jasné poselství na komisi a jasně říci, že jak bych to řekla, že jsme podporovali jejich návrh, že se nám to líbilo, protože to bylo východisko ze slepé uličky. A není možné to nějak změnit, protože my prostě musíme aplikovat finanční nařízení a víceletý rámec to je naše vodítko, to se nemůžeme vzdát, to je tedy první bod. Já tady naprosto podporuji to, co řekl Gerard Depre, abychom napsali dopis komisi a jasně tam uvedli, že pro nás je to naprosto nezbytné. A ještě bych něco řekla k roku 2019, ne 2020, k roku 2019. No my neustále odkládáme na zítra to, co bychom mohli učinit dnes. Ale ono prostě toto není, nebude konečná podoba. Dobře víme, že sliby na rok 2020 to je něco v budoucnosti, není to jasné pro nás musí být zajímavé to, co se bude prostě provádět a uplatňovat v roce 2019. To je jedna věc. A dále chci ještě zopakovat, že bych si velice přála, aby se vyslalo to sdělení za parlament na komisi. Rada chtěla, aby všichni ve svých sděleních byli rozumní a neutočili na další instituci. Parlament velice pečlivě respektoval tuto dohodu mezi radou a kon- parlamentem. Já vám mohu přečíst tiskové prohlášení, které jde přesně v tomto duchu. Každý který se snaží, udělal chvály, hodnou snahu pro to, abychom se dohodli. Takové to bylo dále. Ano, my jsme to respektovali. Pak jsem si přečetla tiskové prohlášení rady. Tady rada eh, tvrdí, že přišla s konstruktivním nabídkou a tak dále. A parlament pokládá za vhodnější a tak dále, že to není přijatelné. My respektujeme závazky a rada ne. Já tady navrhuji, já tady nechci nějak přidávat na agresi, ale chceme, aby, chci, abychom tam měli více transparentnosti. Přála bych si, protože parlament byl k tímto tiskovým eh, nebo parlament bylo zaútočeno tímto tiskovým prohlášení rady, ale nemá nám jít o to, abychom útočili na ostatní, ale musíme říct, že ta pro, ty, ty návrhy se nám nelíbily, musíme to popsat velice transparentně. nemůžeme dovolit radě, aby, aby jak si vyvolávala zdání, že oni se chovali chválihodným způsobem, když tomu tak není. Děkuji. A nyní se dostáváme ke komisi. Eh, komise je tady od samého začátku a jistě si zaznamenal náš postoj, takže nebudeme mít asi čas eh, psát extra dopis. Rada chce miliardu eh, pro nástroj na Turecko. A já jasně říkám, že dokud nebude dohoda rozpočtu, tak nebude ta miliarda pro Turecko. Protože pokud chceme rozpočet, tak je třeba, abychom se navzájem respektovali. Rada i parlament. Ní dávám slovo komisi. Děkuji, pane Artuji, za pozvání, vážení poslanci. Dovolte, abych řekl. Eh, v první řadě bych chtěl opravdu ocenit velmi dobrou spolupráci a silnou podporu, kterou jste vyjádřili důležitým prioritám v rozpočtu a věřím, že teď můžu mluvit jménem pana Ettingera, když eh, zdůrazním, že ta spolupráce byla opravdu příkladná a těšíme se na další spolupráci v podobném duchu, která nás snad přivede k úspěšnému závěru. Musím říci, že jako nový generální ředitel pro rozpočet jsem se toho v posledních týdnech hodně naučil a myslím, že eh, zatímco se nám podařilo dosáhnout dobrého pokroku k věcným věcem, tak opravdu ex ante jsem tak nějak neočekával, že se tady bude mluvit o takových věcech jako lidská práva, ponížení, uh, arogance a takováto témata, která dle mého názoru mm, dobře, jsou možná taková barvita, ale příliš produktivní to není. Eh, důvod, který proto mám, je ten, že když já osobně se podívám na to, kde jsme eh, na začátku tohoto týdne skončili nebo přerušili to jednání, tak já mám pocit, že parlament a komise pracovali takovým způsobem, že opravdu je na místě vám za to poděkovat a poblahopřát vám k tomu. Víte, že rada navrhovala škrty 1,5 miliardy euro a vy jste velmi úspěšně toto smetli ze stolu a diskuse už teď nejsou o škrtech, ale o navýšení. Takže to já považuji za velký úspěch. A já myslím, že ten rozpočet, který jste už dotlačili do fáze předběžné dohody, je v mnoha ohledech rozpočet, který naplňuje očekávání občanů a podniků a chtěl bych to Eh, ilustrovat nebo, promiňte, dolo, doložit, protože myslím si, že opravdu eh, jste dosáhli dobrých věcí a komise je za to vděčná. V horizontu 2020 jsme se přesunuli z rozpočtu 1,2 miliardy euro na rozpočet 2,3 miliardy euro to je 1,5 miliardy eura investice do konkurenceschopnosti a znalostí. A to je opravdu díky parlamentu a tomuto výboru. Pokud je o Erasmus, tady mluvíme o nárůstu výdajů z 2,3 miliardy euro na a tam jste téměř se ve vyjednávání dostali na 2,7 miliard euro. Opravdu velká gratulace, to znamená 400 miliard euro, milionů euro navíc. Abych to uvedl velmi konkrétně, 400 milionů euro, to je třeba 200 tisíc studentů. 200 tisíc studentů navíc, kteří budou mít možnost využít tento program. To já považuji za veliký úspěch. Potom, eh, Další věc. Vy jste byli v, v, v situaci, kdy iniciativa pro zaměstnávání mladistvých, eh, Youth Employment Initiative, by dosáhla posílení 406 milionů, 460 milionů euro a bylo jasné, že tohle jsou nové peníze, které by do toho šly. A konečně, pokud jde o priority, tak evropský nástroj sousedství se měl navýšit, pokud jde o vyčleněné závazky, o 100 milionů euro, zatímco finanční pomoc Palestině a Vážený pane generální řediteli, za chvíli nás eh, opuští, opustí tlumočníci. Je dobré, že tady připomínáte to, čeho bylo dosaženo, ale to, co jsme dnes dopoledne vyslechli, eh, já bych rád věděl na to názor komise. Dobře, pane předsedo, omlouvám se, ale bohužel musím říci, že tohle jste zatím nedosáhli. Eh, mluvili jste tady o tom, kde ta vyjednávání byla neúspěšná. A já myslím, že je pro pořádek a pro dobré pochopení potřeba si říci, že tady byla výborná práce a velké úspěchy, kde jste dosáhli více než 800 milionů euro navíc v těm vašim prioritám oproti tomu, co původně navrhovala rada. Já si myslím, že to je důležitý moment, důležitý úspěch a je to něco, na co vy jako váš výbor byste měli být úspěch, eh, e, pyšní. Vedla se dlouhá debata o 15.3. Tady bych chtěl připomenout, komise nenavrhla 15.3, ani, ani parlament nenavrhl 15.3. To je něco, co komise e, přinesla do těch jednání v návrhu kompromisu. Je to také něco, co je ve finančním nařízení nové a je možnost tam tedy znovu vrátit ty eh, částky, které už byly eh, vyčleněny. Takže je tady tahle možnost. Tady bych chtěl říci, že my s vámi plně, plně souhlasíme, že dobře, to by bylo sice hezké, kdyby se to podařilo, ale není to přece něco, co funguje automaticky, co se bude dělat automaticky. Nemůžeme říkat, že se to má udělat jenom proto, že to dává smysl. Rada řekla, že to byla myšlenka, která se objevila na poslední chvíli nebyly k dispozici ta, přesně ta čísla a je potřeba víc času na posouzení. My z naší strany litujeme té pomalosti toho procesu na straně rady. Úplně to nechápeme, proč to musí trvat tak dlouho, ale prostě taková je pozice rady. Pozice komise je taková, že tento nástroj je cený a že by opravdu, jak říkáte vy, bylo velmi dobré ho využít a využívat ho systematicky. Takže to je něco, o co bychom měli všichni usilovat. Potom další věc, co řekla komise, kdy se to dělá, jak se to dělá a jak se to bude zaznamenávat tak to je prostě předmětem dohody těch rozpočtových orgánů. My vítáme vaši pozici, ale zároveň jsme realisté, musíme hledat eh, dobré výsledky. Já tedy eh, bych chtěl říci, že pokud jde o tu realitu, tak u rozpočtu 165 miliardy euro jsme, jste dosáhli velkých úspěchů, to nemůžete popírat. Vy jste radu vytlačili z pozice, kterou my jako komise jsme považovali za velmi nešťastnou, takže to je vynikající výsledek. A ten rozdíl, který tam teď prostě je, tak to podle mě není nějaký principiální rozdíl, protože já myslím, že je možné se nějak dohodnout na použití 15.3. Tady jde prostě o ty různé modality a o tu možnost mít e, dalších 200 milionů euro u rozpočtu 165 miliard euro. Takže já myslím, že je dobré, aby to věděli občané, aby to věděli vaši voliči, že jste dosáhli dobrých úspěchů, že jsme e, ukončili tedy toto e, kolo jednání a ty rozdíly jsou velmi malé. A chtěl bych potom ještě říci, pokud by to ale skončilo neúspěchem, pokud by se, eh, pokud by se obě složky nedohodly, tak bychom se dostali do rozpočtového provizoria, což znamená, postupovali bychom podle podobného rozpočtu eh, roku 2018 se všemi těmi nevýhodami a také by to mělo ty nevýhody, že nebude dosaženo těch dobrých výsledků, na kterých už jste se dohodli. Takže to by byl špatný výsledek, pokud by Unie neměla rozpočet. A naposled, kdy se to stalo, bylo v roce 1986, jak víme, před 32 lety. Chceme opravdu, abychom se dostali do situace, kdy takovýto dobrý rozpočet by vedl eh, do situace, kdy nebudeme schopni naplnit naše priority? Vous nous dites qu'il faut du... Systém 12 funguje do té doby, než je nový rozpočet. Takže pokud ho rada nebude chtít 50, nebo pokud by se rada jaksi nakonec smířila s 15.3, no tak bychom mohli mít rozpočet třeba již v lednu. A Možná ale tady máme ještě dva týdny, než budeme hlasovat o rozpočtu a možná nakonec tyto dva týdny budou stačit k tomu, aby se rada tak nějak smířila s tím 15.3 a zaujmula trochu jiný postoj. Možná si to i rozmyslí šéfové státu, tak jak to hovořil Jose Manuel. Pane předsedo, já s vámi plně souhlasím. Je možné to potom tedy dělat ještě během roku. Ano, ty měsíce, po které bude ta nedohoda, tak to budou ty měsíce, kdy eh, ty prostředky budou tady nižší, než by byly ty cíle a eh, výsledek bude takový, že se to přímo dotkne i těch institucí, které by rozpočet měly právě e, dořešit. A závěrem ještě bych chtěl říct jednu připomínku, než tu diskusi ukončím. Já jsem velmi vděčný za tu velkou podporu, kterou vy ukazujete pro článek 15.3 a proto, aby byl použit. Ano, to je velmi důležité, ale zároveň bych chtěl všem zde připomenout, že ani komise, ani parlament v podstatě toto nenavrhli nepředložili ve svých formálních eh, návrzích. A pokud dovolíte, tak zcela osobně bych chtěl podotknout, že jsem překvapen, že něco, co tam komise se snažila vložit jako takové elegantní řešení, teď získalo status nějakého posvátného nedotknutelného principu, který parlament považuje za tak důležitý, že pokud, a ještě v té situaci nejsme, ovšem pokud by tam byla nějaká alternativa, tak vy stále se budete držet toho, že je naprosto zásadní, zda bude či nebude dohoda k této věci. Čili to je taková poznámka ze strany generálního ředitele odpovědného za rozpočet, ale jak říkám, jsem vám velmi vděčný za vaši podporu. Byla to vynikající spolupráce, já věřím v moudrost všech zúčastněných na obou stranách, že se nám podaří dosáhnout uspokojivé dohody v prosinci a e, to je dohoda, za kterou, na kterou myslím, že by měl být parlament velmi pišný. Děkuji. My tady ovšem nejsme notářská kancelář, která by přepisovala rozhodnutí, která přijme rada. My jsme politická instituce a my e, jaksi e, jsme odpovědní našim občanům. Jim skládáme účty. Takže ještě stručně, eh, pan všeobecný zpravodaj, děkuji. Děkuji tlumočníkům, kteří jsou ochotní pracovat déle. Ano, i já. Já mnohokrát děkuji všem tlumočníkům za jejich podporu a za jejich trpělivost. Vážený pane Kaufmane, není možné říci, není možné říci, že tento parlament pracuje tak, abychom se dostali do 12-měsíčního provizoria. Ne, my jsme udělali všechno, děláme všechno a budeme dělat všechno pro to, abychom jednání dotáhli do konce a abychom měli důstojný rozpočet. To není otázka, eh, vůbec tady není otázka taková, nebo jakýkoliv úmysl dostat se do 12-měsíčního rozpočtového provizoria. To rozhodně ne. A není možné říkat, že oproti takové nabídce, kterou tady máme, tak najednou my riskujeme rozpočtové provizorium. Protože ta nabídka, co tam je, není prostě slušná nabídka. Eh, a není možné, aby to tedy takto padlo na tom článku 15.3. Jednak, protože to je článek, který jsme odhlasovali společně na radě a my. A je to nástroj, který je tam disponibilní. A stal se z toho principiální záležitost, protože v květnu tento nástroj nebyl k dispozici, vstoupilo to v platnost v červenci a proto my to prostě chceme použít. A konečně, a ještě opravdu už, už končím, eh, je to důležitá věc, protože rada po nás chce, abychom my udělali tu špinavou práci. Rada chce, abychom my udělali tu práci, kterou oni nejsou ochotni udělat. Nejsou eh, členské státy připraveni to udělat. Jednak tedy ten finanční nástroj to Turecko a druhá věc prostředky pro výzkum a vývoj. Oni eh, budou raději, aby se tam použili nové čerstvé peníze a budou říkat, že jsme to my, kdo tady nějak blokujeme ty prostředky. Evropský parlament požaduje více peněz po členských státech. Oni chtějí víc peněz to jsou ti, kdo utrácejí, budou říkat. Parlament jsou ti, kdo utrácejí. Ale ne, tak to přece není. My nechceme ani euro navíc od členských státech. My chceme mít tu možnost využít ty prostředky, které tam jsou, které nebyly vyčerpány a jsou tam. To jsou ty motivy, proč se to tady takto řeší a proč nám o to tak jde. A potom poslední věc. V tom návrhu, který dostaneme od komise, tak tam opravdu musíme víc toho druhou, druhé verze draft conclusion, tedy musí tam být článek 15.3. otázka na vás. Co se týče těch rozpočtových dvanáctin, eh, jak by to pak vypadalo s nástrojem pro Turecko? Ta částka, to by byla částka z roku 2018. Tedy rada pravděpodobně bude schovývavá, bude mít pochopení. Děkuji za tuto debatu. Parlament tady, myslím, přijal jednoznačný postoj. A určitě komise tedy tak, tak to vnímá. A musím říct, kolegové, sdělujte novinářům, sdělujte pomocí sociálních sítí, a také se obracejte na své národní vlády a požadujte eh, od nich, zda se chovají konformně, zda tedy jejich slova o politickém eh, diskurzu o výzkumu a jejich chování v oblasti rozpočtu jsou v souladu. A tímto končím tuto schůzi. On recommence à quelle heure On recommence à quelle heure À quelle heure À 15 heures. Alors, reprise des travaux à 15 eh, Opět eh, odpoledne zahájíme práci a bude to v 15 hodin. Do té doby jednání přerušuji. Ne, ne.